Milí kolegové, usaďte se, prosím. Uh, eh, nemáte-li námitek proti pořadu jednání, milí kolegové. Děkuji vám. A je mi potěšení zde eh, přivítat Michaela Noonena, irského eh, ministra financí k ekonomickému dialogu a výměně názorů eh, tady na výboru ohledně hospodářské a finanční situace Irska a výhledu na hospodářské vládnutí v Evropské unii. Vítejte, pane ministře, je nám potěšením, že jste zde mezi námi. Po těžkém zásahu finanční a hospodářskou krizi v roce 2010 eh, se irská ekonomika eh, impozantně zotavila. V roce 2013 eh, odešla země z programu Trojky a odešla také z postupu o, o, o nadměrném deficitu v červnu 2016. Banky byly rekapitalizovány a v roce 2014 a to došlo k dalším nápravným opatřením a víme, že eh, Británie, nebo o britský odchod o, z EU vytváří novou nejistotu a mohl by ohrozit eh, hospodářskou obnovu. Takže to je další prvek nejistoty pro nás, pro všechny a pro jirský lid a určitě to bude jedno z témat, eh, který, které se bude řešit v tomto hospodářském dialogu. Takže ehm, bez dalších okolků předám slovo panu ministrovi financí k úvodnímu projevu a potom povedeme ehm, naši eh, debatu. Máte slovo. Vážení eh, členové Hezké odpoledne a děkuji za slova přivítání. Chci poděkovat výboru za pozvání, abych s vámi diskutoval o ekonomickém řízení v Evropské unii a ekonomická finanční situace v Irsku. E, my v Irsku jsme urazili dlouhou cestu e, k e, zotavení ekonomickému. Když jsem nastoupil do vlády v březnu 2011, celkový rozpočet roku 2010 činil 32 procent HDP a když z toho výjmeme eh, bankovní transakce, tak stále ještě to bylo 12 HDP. Dnes, dnes je náš deficit 0,4 HDP. V březnu 2011 si Irsko už nemohlo půjčovat na otevřených trzích, byli jsme závislí na eh, programu EU IMF a desetileté eh, výnosy z obligací vyvrcholily na 14% v červenci 2011 a e, naše agentura pro řízení dluhu byla schopna vydat desetileté obligace s výnosem 0,495%. V březnu 2011 nezaměstnost činila už 14,3% a vyvrcholila 15% v lednu 2012. Nyní to činí 7,7%. Irská ekonomika je stále silnější a čekáme udržitelný rozvoj v nadcházejících letech. Moje ministerstvo se schválením Um, fiskální poradní rady předpokládá, že HDP naroste um, uh, o 4,2% v roce 2016 a 3,5% v roce 2017. Nyní máme 2 miliony lidí v práci v Irsku a uh, to stále ještě není vrchol z roku 2007, ale moje ministerstvo předpokládá či odhaduje, že to uh, naroste o dalších 43 tisíce v roce 2017. Pokud jde o eurozónu jako celek, tak um, se zdá, že ekonomika se zotavuje, byť eh, pomalu. Tato postupná, eh, toto postupné zotavování bylo podpořeno také eh, stávající situací, zejména nízkou cenou ropy a také donedávna slabou vnější hodnotou eura. Ale samozřejmě budoucnost je poměrně nejistá a ehm, to souvisí s narůstajícími riziky zpomalení globálního růstu a zejména nejistotou související s eh, referendem Spojeného království o Brexitu. Takže vzhledem k této situaci Účinky krize, jako například nízká inflace, vysoká nezaměstnost a potenciální dopad eh, Brexitu stále ještě představují výzvy. Eh, veřejné finance Irska se eh, skutečně posunuly od neudržitelné pozice díky programu EU IMF pro finanční podporu a nyní jsou udržitelné. My jsme také přebudovali naši, naše daňové základy a investujeme více do veřejných služeb. Centrální fiskální předpoklad v rozpočtu 2020 2017 je takový, že dosáhneme ehm, celkového deficitu 0,9 HDP letos a to bude pokračovat směrem dolů na 0,4 v roce 2017. A ehm, naše nová fiskální kotva bude strukturální, strukturální deficit 0,5 HDP. Ehm, Náš odhadovaný poměr dluhu k HDP je 76% a to je stále ještě dostatečně pod úrovní eh, eurozóny. Je to jasný indikátor pokroku. Eh, nový eh, nižší dluhový cíl 45% HDP byl eh, ohlášen pro polovinu až konec 20. let 20. století a to samozřejmě poskytne další možnost absorpce fiskálního šoku. Bude to samozřejmě podepřeno také zlepšujícím se prostředím a také zlepšením v našich veřejných financích, což zajistí udržitelnou rozpočtovou platformu. Dále eh, fiskální režim ehm, podpořený eh, paktem růstu a stability zajistí také nárůst ve eh, veřejných výdajích a to bude udržitelně financováno a také zcela odpojeno od závislosti na cyklických výnosech. Ehm, tato pravidla jsou specificky uspůsobena tak, aby zajistila ehm, posílení fiskální politiky a ekonomického růstu a také stability a představuje to vítanou změnu. Eh, reakce trhu na naše řízení veřejných financí byla pozitivní, nicméně, abychom zachovali tento pokrok, musíme se vyvarovat samolibosti a zachovat také obezřetnou um, politiku řízení veřejných financí. Um, čísla HDP jsou nebo mohou být v Irsku poměrně, ehm, eh, poměrně nestála, jak to ukazuje také eh, informace z před několika měsící o 26% míře růstu roku 2015. A to samozřejmě je i vlivem nadnárodních aktivit. Je ehm, proto celá řada důvodů a jsem rád za příležitost to uvést. Vím, že o to se velmi zajímáte. Podstatná revize směrem nahoru je značně spojena s aktivitami malého počtu velkých nadnárodních firm a odráží to také řadu výjimečných faktorů, které mají ale omezený dopad na stávající aktivitu irské ekonomiky. Tyto faktory zahnují například korporátní restrukturalizaci určitých aktiv a také e, celou řadu reklasifikací v rámci rozvahy. Hlavní kanály, skrze které tyto faktory ovlivňují čísla irského HDP, zahrnují plynují. Například eh, eh, účinek subkontrakt subkontraktování, kdy nadnárodní společnosti působící v Irsku zadávají výrobu zboží třetím zemím, respektive podnikům sídlícím v třetích zemích, ale tyto produkty eh, potom se přesto zaznamenávají do irské obchodní bilance. Dále přemístování aktiv a patentů spadajících pod ochranu duševního vlastnictví v Irsku Česka. Tato klasifikace eh, neobráží změny v reálné ekonomice, ale určitou aktivitu, kterou vidíme v reálu. I když tyto revize mají značný dopad na rozvoj investiční činnosti a nárůst exportu, je důležité si uvědomit, že nemají dopad na eh, zaměstnanost anebo na tvorbu bohatství, eh, respektive příjmů pro irské občany. Konkrétnější indikátory ekonomické ekonomických aktivit poukazují na pokračování eh, pevně, eh, eh, nyní už pevně zakořeněného ekonomického zotavování. Konkrétně indikátory jako například výdaje domácností, daňové trendy, rozvoj a vůbec situace na trhu práce potvrzují, že ehm, irské ekonomické ukazatele zůstávají pevné. Hovořil jsem již o výsledku britského referenda vystoupit z Evropské eh, unie a jak jsem již eh, uvedl i ve svém projevu k rozpočtu rozhodnutí Spojeného království, je pro nás velkou výzvou a je to také reálné riziko pro naši ekonomiku. Přibližně 16 irského exportu proudí do Spojeného království, ale 40 domácího nebo exportu do našich vlastních domácích podniků také proudí do Spojeného království. A na druhou stranu Irsko je pátým eh, největším exportním trhem eh, Spojeného království. Eh, týdně si vyměňujeme zboží a služby v hodnotě 1,2 miliard eur. A Ehm, navíc eh, tato, tento obchod zaměstnává 400 tisíc eh, lidí, což je rozděleno poměrně eh, rovnoměrně mezi oba ostrovy. Ta nejistota, která takto vznikne v ekonomice ehm, a, je, způsobená je tedy rozhodnutím Spojeného království, Eh, přiměla moje ministerstvo, abych snížil ehm, předpověď růstu HDP na příští rok na úroveň 3,5 eh, Nejlepším výsledkem pro Irsko ehm, by byla spojena Velká Británie, která zůstane těsně spjata s Evropskou uní. Chceme se vyhnout ehm, zavádění velmi přísného hraničního eh, režimu, režimu mezi Velkou Británií a Severním Irskem. Ať už bude konečná dohoda jakákoliv, s jistotou víme, že Brexit představuje velké riziko pro irskou ekonomiku. A, a také eh, Výzkum ukazuje, že irské HDP se bude pohybovat mezi 2,25 a 3,75 pod eh, tím, co jsme zaznamenávali v uplynulých deseti letech. Budeme to muset opatrně eh, řídit a řešit, budeme, budeme muset zavádět specifická opatření, abychom pomohli všem odvětvím naší ekonomice, budeme muset také vytvořit určité ochranné polštáře a bezpečnostní síť pro eh, naše pracovníky Jedna eh, efektivní cesta, eh, kterou eh, máme pod kontrolou, je řídit a kontrolovat naše veřejné finance v rámci rozpočtového procesu. Musíme tedy dodržovat dále velmi obezřetnou fiskální politiku. V rámci posledního rozpočtu usilujeme o redukci a eliminování stávajícího rozpočtového deficitu a vyrovnaný rozpočet v roce 2018. Takovýto přístup věříme nám pomůže i v blízké budoucnosti. Nyní k dalším prvkům celkem eh, mého projevu. A sice k hospodářskému vládnutí v Evropské unii. Na summitu v Tatrách minulém víkendu eh, jsem hovořil o fiskálních pravidlech. Na začátku bych eh, řekl, že přijímám princip fiskálních pravidel. Fiskální pravidla jsou naprostou nezbytností uvnitř měnové unie k řešení problému černého pasažéra a fiskální pravidla, alespoň v obvyklých dobách, v normálních dobách, mohou pomoci předcházet praktické politice a tím pádem přispívat k vyšší životní úrovni Irsko se silně staví za fiskální pravidla. To eh, vysvětlím. Irsko byla jediná země, která eh, přistoupila ke smlouvě o stabilitě, koordinaci a vládnutí neboli fiskálnímu kompaktu, jak je také známá, eh, na základě referenda. A díky tomu demokratický souhlas s těmito pravidly a, a naše sdílená zkušenost s nedávnou hospodářskou a fiskální krizí a, a z toho vycházející fiskální pravidla a která odrážejí požadavky paktu stability a Rusku, požívají veřejné podpory a také politický systém v Irsku si eh, osvojil potřebu pracovat v rámci fiskálních pravidel. Je třeba eh, vyhnout se opakování chyb z minulosti a eh, všichni chápeme, že dodržování fiskálních pravidel nám pomůže dosáhnout tomuto, tohoto cíle. Ale má to také jinou stránku. Irsko je také někdy vnímáno jako ten kluk z plakátu, pokud jde o implementaci fiskálních pravidel a vzhledem ke značné konsolidaci v letech 2008 až 2000 15 to tak, eh, tak je, ale samozřejmě do určité míry a e, nemůžeme to, to brát za samozřejmé. Musíme také e, říci, že je tady nedostatečná transparentnost, předvídatelnost a složitost e, v těchto pravidlech. To vysvětlím. Řada z vás ví, že ta pravidla v současné podobě jsou příliš složitá a nesmírně těžko vysvětlitelná obyvatelstvu. Například ex ante předvídání toho, jak budou ta pravidla posuzována. To, jak si dokážete představit, je velká, velký problém pro tvůrce politiky, strukturální rovnováha, která která je v jádru paktu stability a růstu, není předmětem širokého pochopení. A potom je tady další aspekt, který se týká nesoustavnosti zacházení. A to je otázka, a to je problém pro malé členské státy v Irsku. My hájíme fiskální pravidla a vysvětlujeme, proč jejich dodržování je smysluplné. Nicméně tato obhajoba je stále obtížnější, když vzniká dojem, že ta pravidla nejsou aplikována smysluplně a soustavně, nebo, že je, nebo e, dojem, že ta pravidla jsou aplikována odlišně v malých a členských členských státech a mm, eh, na to jsou členské státy mimořádně eh, citlivé. Takže i když ty eh, reformy Paktu stability a růstu přijaté komisí na začátku roku 2015 jsou vítány a určitě nám pomůžou získat určitou flexibilitu, pokud je o investice a strukturální reformy, tak musíme na této věci dále pracovat. Šest měsíců našeho předsednictví v Radě EU v roce 2013 se odehrávalo během bankovní a finanční krize. Byl zaznamenán významný pokrok eh, v při práci v sou, eh, činnosti s eh, členy eh, Rady Komise a parlamentu, včetně tohoto výboru. Tehdy, pokud je o finanční a bankovní služby, na základě dlouhých vyjednávání jsme dosáhli politické dohody v řadě věcí. Základní stavební bloky bankovní unie byly odsouhlaseny, jako je balíček o kapitálových požadavcích, jednotný dohledový mechanismus a také obecný přístup Rady a k směrnici o řešení problémů bank a jejich Eh, obnově. Také se eh, od té doby eh, zapracovalo na jednotném mechanismu řešení problému a pracujeme i na dalších problémech. Pokud jde o hospodářské vládnutí, tak ten dvojbalíček opatření, který jsme odsouhlasili za našeho předsednictví a také racionalizovaný evropský semestr, to bylo tehdy spuštěno. A také v dalších oblastech máme tady rámec hospodářského vládnutí EMU, e který byl zásadně eh, přeměněn v posledních letech. Eh, dopad těchto eh, změn je ještě třeba náležitě zpracovat a pochopit, zejména na národní úrovni, kde prostor manevrovací pro fiskální záležitosti zůstává omezený a představuje pro nás pro všechny problém při vysvětlování občanů. Nicméně Irsko soustavně tvrdí, že se musíme zaměřit na úplnou implementaci široké škály hospodářských a finančních reform, které už teď eh, se usazují a to spíše než abychom zaváděli nové eh, struktury. Proto se těšíme na eh, Bílou knihu komise na jaře příštího roku a naším hlavním cílem je budovat růsta pracovní místa, budování institucí a vytváření mechanismů evropských struktur. Nám přitom nepomůže nejlepší způsob, jak pomoci eh, chudokrevnému růstu v Evropě, vytvářet podmínky pro investice a pracovní eh, místa. Proto eh, tam musíme napřít energii a i nadále tvrdě na tomto pracovat. Dnes jsme vedli pěknou debatu na ECOFINu o řadě otázek, mimo to se týkalo to nového daňového balíčku komise, který se jmenuje Tvoření spravedlivého, konkurenceschopného a stabilného daňového systému pro fyzické osoby, pro právnické osoby v EU, eh, který byl vydán 25. října. Eh, hlavním jádrem je eh, návrh společného konsolidovaného daňového základu pro právnické osoby. To je velice složitý návrh. Každý členský stát teď má odlišná pravidla a jsou tam různé v odpočty dovolené. A mm, Eh, asi vás nepřekvapí, eh, že Irsko je aktivní eh, v globálních pracích na reformě mezinárodního daňového v systému eh, pro právnické osoby. My jsme eh, vždycky eh, už byli mezi prvními při práci OECD na BEPS a také jsme podporovali zprávy po jednotlivých zemí a také jsme v souladu s doporučeními OECD. Irsko také silně podporuje daňovou transparentnost a administrativní spolupráce. Ty si myslíme, že jsou klíčem řešení globálních problémů vyhýbání se daním a agresivního daňového plánování. Ještě než uzavřu, tak bych se dovolil eh, vyjádřit několika slovy k eh, případu státní pomoci. Jak víte, 30. Eh, srpna komise vydala výsledky svého šetření v souvislosti s Eplem a jeho daňovým případem v Irsku. My jsme tehdy jasně stanovili svoji pozici. Vláda zásadně nesouhlasí s Evropskou komisí a její analýzou a rozhodnutím a proto neměla na výběr, ale musela se odvolat u evropských soudů a to bude podáno zítra v tomto světle a vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající právní řízení, tak vám nemohu více říci k této věci dnes odpoledne. Děkuji vám vašemu výboru a rád zareaguji na vaše příspěvky a připomínky. Děkuji vám. Eh. Děkuji za vaši velmi komplexní prezentaci a teď zahájíme naše dotazy. Máme dnes velmi nabitý program, takže se musíme držet těch čtyřminutových slotů. Já vás opravdu prosím, aby se nehovořili déle než minutu a půl, když přikládáte svou otázku. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste přišel na tento hospodářský dialog s námi. Nezačnu tím nejprominentnějším tématem, ale týká se to makroekonomické perspektivy vaší země. V září komise prezentovala zprávu, kde se říká, že Irsko je skvělým případem ekonomického oživení poté, co bylo velmi zasaženo finanční krizí. Jaké jsou nejdůležitější ponaučení z vašeho hlediska, která si můžeme vzít z vašeho ekonomického přizpůsobení se? Co by mohlo být také příkladem pro ostatní členské státy? Co jste udělali, co byste třeba teď udělali jinak a jaká podle vašeho názoru nejdůležitější opatření jste uh, přijali. Takže já jsem využil jen jednu minutu, takže máte dost času na to, abyste mohl zodpovědět mou otázku. Děkuji. Když eh, v březnu roku 2011 eh, jsme byli zařazeni, byli jsme už od eh, prosince v tomto programu. Ty podmínky pro nás byly velmi ostré, drsné a my jsme na to tedy přistoupili. I my, i obyvatelstvo s tím souhlasili, vzali to za své. Když se odkláníte od svého kurzu, tak se nedostanete k cíli, takže bylo velmi důležité držet se programu. Na jedné straně jsou to vlastně opatření, která byla přijata, fiskální korekce, asi 20 eh, v průměru za spolupráce veřejné služby. To byl velký politický úspěch eh, a také to bylo důležité z hlediska sociálního partnerství. Mělo to i další následky. Stejně tak jsme věděli, že můžeme udělat velmi málo na straně poptávky ekonomiky, Takovýto model nefunguje, když se zvedají daně a snižují výdaje, tak jsme se hodně zaměřili na restrukturalizaci a na tu nabídkovou stranu ekonomiky. A to pro nás fungovalo velmi dobře. Pak jsme měli paralelní program, který organizovala irská vláda. Vzali jsme ekonomiku odvětví po odvětví, snažili jsme se identifikovat selhání v jednotlivých sektorech a najít eh, možná řešení. Když jsme třeba se podívali na cestovní eh, ruch, tak jsme zjistili, že tam dochází k velkým eh, problémům, takže jsme snížili DPH z těch eh, služeb v oblasti pohostinství na 9%, také jsme zrušili cestovní daň a to nám velmi pomohlo. A dostali jsme tak i turisty do těch méně bohatých částí Irska, kde je krásná příroda. Zaměřovali jsme se také na naše silné stránky. Třeba cestovní ruch vždycky byl silnou a silným sektorem, stejně tak zemědělství, tak jsme se k tomu vrátili. Co bychom udělali jinak? Já bych se snažil získat více zdrojů na kapitálové investice, protože v průběhu těch eh, fiskálních korekcí byly kapitálové rozpočty sníženy stejně jako běžné rozpočty. A to mělo dopad eh, jak na ekonomické, tak sociální infrastruktury a ta daňová pravidla, i když se nám dobře daří v současné době, přece jen pořád ještě omezují tu odpovídající nebo potřebnou sociálně ekonomickou infrastrukturu. Děkuji. A dalším řečníkem je Annelies Dodds. Děkuji za vaše velmi zajímavé komentáře. Já mám tři rychlé otázky. Vy jste se zmínil o potenciálním negativním dopadu Brexitu na irskou ekonomiku a to vychází také z toho průzkumu, který byl proveden, že by to mělo katastrofální dopad na Irsko, kdybychom neměli žádné uh, obchodní uspořádání. Zdá se, že britská vláda teď na nás tlačí a představuje tato jednání jako takovou hroznulovou sumou, kde můžou být jenom vítězové a poražení. Já si myslím, že Irsko je tady v unikátní pozici, může ovlivnit britskou vládu. Myslíte si, že je opravdu možné přitlačit je k trochu kooperativnějšímu přístupu. Dále Taoiseach vytvořil pracovní skupinu o Brexitu. Jsou tam zástupci průmyslu, občanské společnosti za to, že to velmi dobře funguje. Můžete nám o tom něco říci, protože v Británii nic takového není a to ani po tom referendu, takže je skvělé, že Irsko má takovou tu skupinu. Potom ten případ eh, Apple, já vím, eh, že vás to jistě znepokojuje, určitě to ovšem znamená, že také musíme provést eh, reformu mezinárodních daňových pravidel, musíme je vyjasnit. My už dlouho voláme po návrhu CCCTP, můj kolega Luděk Niedermayer k tomu vydal zprávu minulý rok. Dívali jste se do detailů na ten návrh komise CCCTB? Pokud ano, můžete nám říct, jestli podporujete jeho principy? Děkuji. Brexit je pro Irsko dost znepokojivý. Jsou zde tři politické proudy, které byly ovlivněny. Jednak my nechceme žádnou ostrou hranici mezi Irskem a Evropskou unii nechceme, aby byla 40 kilometrů od našeho letiště. My chceme zachovat společný pracovní trh, který jsme měli po stovky let. A když jsme se v roce 1922 oddělili od britského impéria, tak to bylo vždycky začleněno v naší legislativě. náš eh, obchod vypadá tak, že zboží v hodnotě dvou miliard eh, přeplouvá přes Irské moře každý týden, eh, takže to je obrovský pohyb. Já si myslím, že můžeme Velkou Británii ovlivnit alespoň tedy z hlediska toho irského ostrova. No, na základě tedy bilaterálního obchodu oběma směry. Zatím ještě nemáme velký vliv na jejich vyjednávací pozici a na to, jakým způsobem probíhají jednání mezi Velkou Británií a Evropskou unii, ale snažíme se, jsme s nimi v neustálém kontaktu, v kontaktu s jejich ministry. Ta konzultační skupina kterou vytvořil Týšok, eh, se poprvé setkala. Bylo to velmi produktivní, velmi zajímavé setkání. Demokratická unie, což je naše hlavní strana, se neúčastnila, ale oni podporovali Brexit. Všechny ostatní strany v Severním Irsku byli proti Brexitu. Ale naše kontakty jsou velmi silné, ať už z historických či jiných důvodů. Ale dobře to se, to se to vyvíje, doufáme, že budeme na této bázi pokračovat. Opět tedy ty osobní vztahy jsou velmi důležité a naše ministři často jezdí do Belfastu. Příští týden také proběhne meeting, kde se sejdou všechny strany severu, které jsou ve vládě, a všechny strany na jihu, které jsou ve vládě. My se pravidelně takto scházíme, máme také dohodu. Pokud je případ Apple CCTV, ano, my na tom budeme pracovat. Pracovali jsme hodně na CCCTB společně s OECD. také předseda OECD a Pascal Senemon nám děkovali, chválili nás, on je jejich tedy daňový poradce. Ty otázky, které byly součástí toho případu Apple, už nejsou součástí irského zákona, byly odstraněny v letech 2012-2013. Nicméně my si myslíme, že to rozhodnutí nebylo správné a odvoláváme se na tomto základě. Souhlasíme se slovenským předsednictvím. Pokud jde o ty hybridní dohody, předložíme to jako prioritu, také si myslíme, že návrh jednoduššího řešení sporů mezi daňovými oblastmi nebo daňovými jurisdikcemi je velmi důležitá a v principu s tím souhlasíme, i když v parlamentu musíme dořešit jisté detaily. A potom komisař Moskovici rozdělil se se CCCTB, ten dokument z hlediska procesu, takže rozdělil nebo oddělil ten společný základ od společné konsolidace. A nejdříve se tedy pracuje na tom základu a uvidíme, jak to bude vypadat. První čtení vypadá tak, že by to omezilo irský základ, protože ta vyloučení, která jsou navrhována, jsou širší, než máme my pro daňové účely v Irsku, ale pracujeme společně na konzultaci o všech těchto dokumentech. Já předpokládám, že ten první dokument nebude dokumentem posledním a budeme pracovat na kompromisech s kolegy. Děkuji Bernd Luke. A já promluvím německy. Eh, Evropská komise vám vyčítá ilegální státní pomoc eh, ve věci Apple. Já jsem se zeptal paní komisařky Vestager, na základě jakého příkladu eh, zjišťuje, že Apple byl zvýhodněn irskými daňovými předběžnými rozhodnutími. K mému velkému překvapení mi paní Vestager sdělila, že neexistuje žádné konkrétní, žádná konkrétní firma, s níž poměřuje Apple. Já jsem očekával, že z jejich úst eh, padne slovo eh, Samsung. Eh, Samsung sám se vyjádřil v tom smyslu, že nechce k Apple nic komentovat. Podle vás je se Samsungem daňově nakládáno stejně jako s Apple? vznikl eh, v eh, Irsku, to znamená, nedochází k daňovému znevýhodnění Apple a pokud eh, to zodpovíte kladně, tak bych chtěl vědět, zdali také Samsung obdržel předběžná daňová rozhodnutí a je tomu také tak, že Samsung také může přesouvat své zisky mm, do mateřské centrály, kde je nemusí zdaňovat a Chci se zeptat, jaké efektivní daňové sazby musí Samsung hradit, odvádět v Irsku, pokud jde o korporátní daň v letech, kdy jste ještě vy nebyl v úřadu, to znamená 2003 až 2012. Pokud neumíte na poslední otázku odpovědět z paměti, pak bych uvítal, kdybyste mi odpověď mohl zaslat v písemné podobě. Děkuji. Tak za prvé je to pravdivá reflexe pozice paní Vestager. Neexistuje žádné porovnání na základě čehož lze tedy hodnotit daňové eh, zacházení s Applem. A přístup ke státní pomoci je takový, že veřejná eh, společnost eh, je předmětem stejného zacházení jako ostatní eh, v tomto odvětví i z daňového hlediska. Takže tady neexistuje konkrétní příklad a názory nebo stanoviska na základě nichž vlastně bylo rozhodnutí přijato, pocházejí z 90. let, ale roku 2007 a také to vychází z doporučení OECD. A pak to bylo také zakotveno v zákonech um, do roku 2012. kartel nebo protimonopolní úřad se asi eh, domnívá, že mm, eh, určitá ustanovení byla také zakotvena v příslušných smlouvách, ale je-li tomu tak, eh, komise 10-12 let pracovala s OECD na vývoji pravidel tohoto druhu. Já nechci zacházet tedy do základu toho odvolání, ale pokud jde o ostatní nebo jiné podniky, tak eh, daňové otázky jsou v Irsku důvěrné a naši daňoví komisaři jsou nezávislí, takže já nemůžu mít přístup k daňovým informacím o jakémkoliv jednotlivci nebo podnikatelském subjektu, protože vše probíhá v režimu důvěrné, ale naše daňové finanční úřady eh, mají velmi dobrou pověst a paní komisařka Vestager mi eh, sdělila, že kromě případu Apple eh, se nezabývá žádným jiným případem týkajícím se irských podniků z daňového hlediska. Máme tedy samozřejmě plnou důvěru v naše daňové úřady, ale také v komisi. Všechny podklady byly předloženy. A Ty eh, podklady byly tedy poskytnuty také proti monopolnímu úřadu. Jinak, jak víte, vyhýbání se daním v mezinárodním měřítku je vlastně výsledkem jakési konkurence dvou různících se eh, legislativ. A když se tedy e, srovnávají e, různé legislativy, tak lze podle některých e, nalézt určité mezery nebo nedostatky, z nichž lze těžit nebo které lze využít. My zdaňujeme podnik Apple a všechny ostatní podniky za jejich aktivity, které se realizují v Irsku. Když se podíváte na mobil, například eh, tedy Apple, tam je napsáno vzadu, eh, navrženo v Kalifornii a vyrobeno v Číně. To znamená, ekonomická aktivita eh, neproběhla v Irsku. Já se nedomnívám, že Apple zaplatil dostatečné daně, ale důvodem není Irsko, ale různé daňové úpravy a ustanovení ve Spojených státech amerických. Tam je ta diskrepance. A i když se řeklo, že Apple zaplatil velmi eh, malou daň za celosvětovou aktivitu, tak eh, jednak eh, ta jejich daňová povinnost je mnohem vyšší, než jako zaplatili, ale mm, ty aktivity eh, neprobíhaly v Irsku. Oni eh, takzvaně repatriují své eh, daňové povinnosti. Dále Očekáváme proto, že dojde k určité reformě v rámci americké daňové legislativy. My vybíráme daně z ekonomické činnosti na území Irska, to je jediné. A, a Navíc také jediné, co můžu udělat, je skutečně prověřit, eh, zda irská legislativa neumožňuje eh, určité vyhýbání se daňovým předpisům v Irsku. Marian Harkin je další, děkuji. Pane ministře, moje otázka je velmi konkrétní. Týká se eh, směrnice z, z roku 2006, pokud jde o zemědělce a Ehm, asi víte, že jsem předložila stížnost Evropské komisi této věci. Ta stížnost se týká vytváření určitých struktur v zemědělském sektoru. To je mechanismus eh, žádat eh, opět eh, přebytek DPH určitou eh, manipulací a to znevýhodňuje některé producenty, kteří nejsou eh, předmětem těchto dohod a také to zvyšuje zranitelnost odvětví. A také bych se chtěla zeptat na váš návrh z října letošního roku, který by vám dal možnost neuplatňovat vlastně tu plošnou daň v některých odvětvích. Takže první otázka, v jakém sektoru nebo sektorech bude tento mechanismus eh, uplatňován a eh, jste spokojen s tím, že váš eh, navržený zákon mm, se bude také týkat nadměrných nákladů za krmivo. Uh, tak je tady eh, paušální sazba, eh, která se týká drobných eh, zemědělských podniků, aby se vyhly velké administrativní zátěže. Je to součást jistého daňového systému dlouhá léta, fungovalo to velice efektivně. Přizpůsobuje se to buď nahoru nebo dolů každoročně komisařem pro výnos, který je nezávislý. Ne, a nedělám to já. Takže já vezmu to eh, číslo pro eh, úpravu právě od komisaře. A můj předchůdce eh, prostřednictvím, a stejně jako já, jako předchůdce to dělám, tedy prostřednictvím zákona finančního a aplikuji ten rabat. Letos jsme zjistili, že jsou systémy, že se vytvářejí systémy pro vyhýbání se, zejména v drubežářství. Takže součást toho finančního zákona, o které hovoříte, má eh, eh, se eh, vyhnout daňovým únikům v drubežářství, kde velké drubežárny byly zapojeny do něčeho, o čem jste hovořil ve své otázce. A také tady byla konkurenční výhoda pro ty, kteří toto používají na úkor legitimních obchodníků, kteří nepoužívají Eh, tento eh, systém. Takže eh, teď se projednává ten návrh finančního zákona v současné době v parlamentu. My jsme tedy tím odpověděli mm, na tuto situaci a doufám, že získáme většinu v parlamentu. Děkuji, Metkářty. Děkuji, pane předsedo. Tady jsem. Pane ministře, eh, nezapojíme se tady asi dnes do makroekonomické debaty, ale když jste tady hovořil o veřejné podpoře eh, fiskálním pravidlům, tak já jsem si říkal, i jestli eh, pocházím ze stejné země jako vy. a hovořil se tady o vyhýbání se daním. To my tady vnímáme jako velký problém v rámci tedy fanamských dokumentů. A na každém zasedání, které jsem navštívil, se hovořilo o Irsku a ne v příznivém světle a mohu říci, že to někdy je tak trochu trapné. Když eh, vynechám eh, daňová rozhodnutí eh, pro Apple, tak bych se zeptal na něco, kde jste říkal, že jste jednali. A to je takzvaný ten režim dvojitý IR a vy jste v roce 2014 e, říkal, že jej tedy e, odstraníte od e, ledna 2015. A to znamená, že nové firmy zapisované v Irsku budou mít daňovou rezidenci v základním nastavení pro daňové, daňovou rezidenci v Irsku. Nedali jste tam pětileté předchozí, nebo dali jste tam pětileté přechodné období do roku 2020. Eh, pokud se zeptám, eh, kolik bude schopen eh, Google odeslat do zahraničí do té doby, tak řeknete, že nemůžete říct k nízkému konkrétnímu případu, ale máte představu, kolik si korporace odvezou za tu dobu dohromady? Jedna věc, která mi leží na srdci, je, že naše daňové dohody se třetími zeměmi jsou nadřazeny na domácímu právu. A v eh, řadě z, těch, eh, z těchto dohod se pořád ta daňová rezidence u, eh, tedy stanoví v manažerskou dohodu. A to by umožnilo, aby ten dvojitý IR zůstal v platnosti pro Panamu, Maltu, Hongkong, Spojené Arabské Emiráty, Nizozemsko a Belgii, abych vyjmenoval jenom některé státy. Takže pane předsedo, i když jsem byla ještě déle, tak se zeptám, eh, jestli eh, se můžete, pane eh, ministře, zavázat, že zkrátíte ten časový prostor pro ty firmy a jestli budete znovu vyjednávat o smlouvách, které toto umožní i po roce 2020. Tak nejdřív, jak už jsem dříve říkal. Já jsem po ujetí se úřadu velice eh, rychle jednal eh, na to, abychom eh, odstranili ten systém vyhýbání se daní, kterému napomáhalo irské právo. Ten dvojitý ir je tak trochu špatně pojmenovaná situace. Tehdy bylo možné tedy využít daňové právo ve dvou jurisdikcích, ve dvou tedy ve dvou různých zemích a to eh, se někdy spojuje s tím dvojitým jerem, což eh, byla právě eh, rezidence daňová. A společně tedy s výběrem těch dvou jurisdikcí, nebo srovnáváním těch dvou jurisdikcí, tam to bylo prostě vedlo k tomu, že firmy se stanou podobně jako lidé bez státní, budou bez státní příslušnosti pro daňové účely. Je pravda, že že eh, k tomu dvojitému Irovi jsme dali eh, přechodné období, ale to je normální. Je třeba eh, jistoty v daňovém právu. Žádná jurisdikce, kterou znám, nezmění pravidla daní korporátních přes noc. My jsme tedy řekli, že od data toho finančního návrhu toho finančního zákona už toto nebude moci být takto uspořádáno ve firmách, které eh, jsou takto uspořádány ovšem, už eh, bude určité přechodné období. Některé z nich eh, to využijí a spousta z nich už mění ten systém v současnosti a přejdou na ten nový režim ještě před koncem daňového období, tedy přechodného období. A když jste se ptal na to, jestli Irsko trpí Ehm, tedy eh, poškození pověsti. Ano, z případu Apple jsme, to, jsme tím eh, utrpěli, ale řekl bych, že jsme eh, ji utrpěli ehm, na nejvýš nespravedlivě. Myslím, že někdo jako vy, aniž by tady chtěl po, po, pošlapovat ta fakta a, a chtěl um, tedy, a nosil tady eh, zelené triko na počest Irska. Děkuji eh, za IFDD, eh, Devin Coburn. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vzhledem k hospodářským vazbám mezi Británií a Irskem je v zájmu obou, aby oba prosperovali. Můžete mi říci něco o hospodářskému přínosu Irska? když budete mít eh, konkurenceschopnou daňovou eh, sazbu, na základě čehož by Irsko mohlo tedy eh, vetovat konsolidovaný finanční základ. Víme, že ECB e donutí zaplatit ztráty jiných Irsko. A pokud společný konsolidovaný základ daně projde, jak budete vybírat firsku daně tak, aby se je jenom posílali do zahraničí? Tak pane eh, Karty, daňové eh, eh, smlouvy jsou nadřazené mezinárodnímu, domácímu právu. To je princip mezinárodního práva. To musíme držet. Potom k tomu, co říkal pan Coburn. My jsme malá obchodní země, konkurujeme celou cenou, kvalitou a hodnotou a daněmi. Tak prostě obchodujeme v tomto konkurenčním světě. Máme zde standardní 12,5% eh, daň už dlouhou dobu. Británie má mnohem vyšší sazbu, ale eh, za eh, kancléře odborná se líbila snížit ji na 20% v prvním případě a potom na 18% a potom na méně než 15 a potom se dostali k referendu o Brexitu. Nicméně stávající kancler řekl, že nesplní tento poslední závazek takže je tady eh, konkurence mezi daňovými eh, režimy. A je tady konkurence po celé Evropě. Je to součást evropského práva a znovu to nedávno komise potvrdila. že eh, daně jsou svrchovanou pravomocí Evropsko, Evropské unie. A daňové jurisdikce si mohou volně konkurovat daňovými sazbami a to uděláme. Já jsem si povšiml, že v eh, rozpravě o Brexitu jsou tady náznaky, že Británie se eh, posune k nižšímu daňovému, eh, daňové sazbě. A my jsme zjistili, že přímé zahraniční investice přitahujeme velice snadno, ale nízká daňová sazba je jenom jeden faktor a někdy to není úplně rozhodující faktor. Stále vidí, se častěji vidíme, že mobilní investice se dostávají do zemí, kde eh, mají velmi vzdělanou populaci eh, v dané eh, oblasti, takže kde mají dobré účetní informatiky, programátory. A to je silnější faktor než cokoliv jiného. A do budoucna my počítáme s tím, že zůstaneme v Evropské unii a v eurozóně a to bude věc, díky které bude mít Irsko nad tedy velkou výhodou oproti Británii. Že teď už jenom my a Malta budeme země, které eh, budou hovořit anglicky a to bude tedy také výhoda v EU. Až Británie uplatní článek 50. Takže, eh, jak už jsem říkal, eh, ve svém vystoupení je tady stěná stránka britského odstoupení, ale Jedná se spíš o narušení tradičních obchodních eh, vazeb, zejména pokud je o eh, potravinářsko-zemědělské záležitosti. A pokud eh, Ehm, by tady byla ta záložní verze, že Británie bude uplatňovat eh, pravidla Světové obchodní organizace a nevyjedná nic eh, lepšího, tak bychom museli uplatnit všechny tarify a tak dále. A to by i zásadně ovlivnilo náš obchod s Británií, ale ale určitě by to eh, nebyl rozdíl v daňových sazbách pro firmy. To nevidíme jako velkou otázku. Děkuji. Pan Monu. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Děkuji. Pane ministře, Irsko velmi čerpalo v letech 2010 až 2013 více než 70 miliard pomoci čerpalo tedy z Evropské unie, plus ještě eh, strukturální fondy. Teď předpokládáte, že budete mít růst, skončili jste také s procedurou pro překročený deficit díky solidaritě evropských sousedů. Proto tam máte eh, sídla také mnoha nadnárodních společností, protože zde máte nízké daně. Více než 200 miliard je teď eh, schromažďováno v daňových rájích ve prospěch eh, akcionářů, ovšem na úkor evropských občanů, kteří vám také předtím pomohli, když eh, se tedy projevila ta solidarita. A vy by teď jste měli doplatit 13 miliard eur, které jste odmítli vybrat. Podle Fair Play byste měli být iniciátory přerozdělení těch výnosů z této pokuty. Vlastenci chtějí, aby nadnárodní společnosti platili daně tam, kde sídlí a tam, kde dochází k jejich zisku. Jak to bude vypadat s tou pokutou Apple? Přerozdělíte ji a pokud ano, tak jak a kdy? Děkuji, pane ministře. Děkuji za vaši otázku. Ze všeho nejdříve se velmi ceníme té pomoci, které se nám dostalo od Mezinárodního měnového fondu a od našich evropských kolegů v době eh, recese, kdy jsme stáli na pokraji bankrotu. Převzali jsme zodpovědnost, nebo tedy Vláda té doby bere na sebe zodpovědnost za to, že dostala Irsko do takové pozice. My jsme byli opravdu velmi vděční evropským partnerům a Mezinárodnímu měnovému fondu, kteří nám dali peníze na to, abychom mohli během času provádět odpovídající úpravy a nápravy. Dostali jsme ty peníze, protože jsme už jinak neměli mít přístup k trhu a bez přístupu k trhu jsme si opravdu uvědomili, jak je důležité, že nám evropští kolegové dali nějaké peníze, protože kdyby nás nepodpořili, tak situace irská a portugalská a řecká a španělská by strhla eurozónu směrem dolů. Takže to bylo i v jejich zájmu, ale přesto si toho ceníme. Potom jsme také dostali 22 miliard od Mezinárodního měnového fondu. Nedostali se všechno od nich. Asi 4 miliardy, to jsou peníze, které pořád ještě Mezinárodní měnový fond sleduje. Splatili jsme osu, zpátky 18 miliard a splatíme každé euro, které jsme od svých evropských kolegů dostali v souladu s podmínkami na udělování půjček a také platíme zároveň úroky, takže nikdo nebude trpět kvůli Irsku. Za druhé, Irsko nedostalo kvůli případu Apple žádnou pokutu. My jsme nedostali pokutu, nikdo nedostal pokutu. Nikdo nezjistil nic nelegálního proti Irsku. Stalo se to, že byl, vynes, byl vynesen rozsudek, že Apple neodvedl v Irsku odpovídající daně. To znamená, že to teď musí doplatit. To nebyla pokuta. Pokuta je trest za něco špatného. Já z důvodu, které jsem uvedl, si nemyslíme, že Apple dluží tyto peníze Irsku a souhlasíme s pohledem OECD, že zaplatili všechno to, co měli v Irsku a zbytek měli platit v USA. V Irsku tam platí 6 tisíc, tam, tam pracuje 6 tisíc lidí a ti zaplatili odpovídající daně. My stojíme za principem OECD, vy jste zodpovědný za daně v jurisdikci, kde vytváříte zisky a bohatství. Neplatíte daně tam, kde nevytváříte zisk. A není naše chyba, že tam dochází ke směšování mezinárodních daňových praktik a mnozí právníci a poradci z toho čerpají. My budeme společně s OECD proti tomu bojovat. Pokud je o Apple a o Irsko, tak na to se začali pracovat už, když jsme se dostali do vlády a budeme na tom dále pracovat, protože rozhodně není žádný pochyb o tom, že podniky musí platit daně tam, kde tedy vytvářejí zisky a my k tomu nedonutíme, pokud nebudeme společně pracovat a pokud nezměníme mezinárodní pravidla, ne pravidla domácí. A to je dlouhodobý projekt a já si myslím, že jsme byli poměrně úspěšní. Dosáhli jsme v uplynulých čtyřech letech obrovského pokroku pod vedením OECD. Děkuji. Teď už budu muset eh, združovat otázky do skupin, protože máme málo času. Brian Hayes. Děkuji, vítejte, pane ministře, do výboru Econ. Já vím, jak to vypadá tady, jak to vypadá doma. Vaše role je doma velmi uznávána, já to tady chci vznést. Jen jedna otázka, která navazuje na ty vaše poznámky, když jste hovořil o tom, že je důležité, aby po Brexitu Velká Británie byla blízko EU. Pokud jde o finanční služby eh, v, mé, v mém volebním obvodu, máme asi 35 tisíc eh, pracovních míst, všechno mimo Dublin. Myslíte si, že když eh, Velká Británie odejde z EU, bude to znamenat i nějaký přínos pro Irsko? Pokud má Velká Británie získat eh, dobrý přístup, tak musí přijmout všechna finanční ustanovení, které jsme tady schválili v uplynulých letech. Souhlasil byste s tím, Katalin Surin? Foarte, foarte pe scurt, eh, pentru că s-a răspuns la foarte multe dintre întrebări până acum. Pane předsedo, zazněla zde celá řada otázek až dosud a je to opravdu skvělé, když si berete slovo až nakonec. Já bych chtěl vědět, Probíhá tlumočení? Ano, máme tlumočení. To nevadí, Pervanč, protože já budu velmi stručný. jaké tři první nejdůležitější kroky byste chtěl udělat, abyste zabránil tomu, aby zisky byly přesouvány z jednoho členského státu jinam, aby se zabránilo té daňové optimalizaci, tak jak se tomu dnes říká, všem těmto postupům a těmto transferům a převodům. Jaké kroky byste chtěl podniknout, aby se lépe bojovalo proti daňovým únikům, protože potřebujeme 275 miliard euro každý rok v evropském rozpočtu, abychom dosáhli cílu, které jsme si vytýčili. A šedá nebo černá ekonomika dosahuje teď výše 2000 miliard. Takže má otázka je jednoduchá. Jaké tři první nejdůležitější kroky byste udělal vy jako expert, aby se skoncoval s tímto převáděním peněz? Paletič. Děkuji, Ivana Maletič. Děkuji, pane předsedo, vítejte, pane ministře, je velmi příjemné, že jste zde a že můžeme vyslechnout vaše zkušenosti. Myslím, že jste odvedl skutečně velmi dobrou práci v Irsku. I my eh, z Chorvatska pohlížíme na Irsko jako na dobrý příklad eh, reform a vůbec politického mixu na podporu na oživení ekonomiky. Moje otázka se týká něčeho, co jste také zdůraznil. Uvedl jste totiž, že je nutno zvýšit kapitálové investice, konkrétně jste poukázal na sociální ekonomickou infrastrukturu a v zprávě OECD jsem také viděla, že oni tam specifikují dopravu, bytovou výstavbu, vodohospodářství. Zajímalo by mě, jak eh, vnímáte nový Evropský fond pro strukturální investice? Je podle vás užitečným a dobrým nástrojem na podporu kapitálových investic a na eh, podporu změn v Irsku? A také budete muset provést určitou restrukturalizaci vzhledem k vysokému procentu eh, špatných dluhů, nesplácených dluhů. Jaký přístup hodláte v této věci zvolit? Děkuji. Nyní má slovo Peter Simon. Ano, pane ministře. Před chvílí jste nám eh, vysvětloval, že jste v Irsku eh, tu daňovou infrastrukturu, která byla terčem kritiky v mnoha ohledech, eh, upravil. To nás eh, těší. Poukázal jste na to, že ovšem mnohé eh, je závislé na mezinárodní legislativě a také k tomu vede si to, že vlastně v Irsku je odváděna daň, ale všem ostatním ta daň chybí. Lidé se tomu netěší a ptají se, proč se to stane vždycky v jednotlivých zemích Evropské unie a právě v Irsku, tedy v té zemi, která profituje z miliardového eh, podpůrného balíčku. Lidé, s nimiž se scházím v rámci svého elektorátu, eh, říkali při pohledu na irský podpůrný balíček. No teď musíme něco ale výrazně změnit, protože měli pocit, že tady je země, která žije na úkor jiných. A nyní, když tedy se vynořil případ Apple, eh, také naprosto nechápou, jak země, která profituje ze solidarity jiných, umožní takový systém, eh, který jde na úkor všech ostatních, kteří to předtím podporovali. Je možné, že to je legální, že to je v souladu se zákonem, ale pro e, lidi v mé zemi je to stoprocentně nelegitimní. Co byste jim odpověděl? Děkuji. Pan Martušelo. Já mám pár otázek eh, ohledně případu Apple. Vzhledem k tomu, co se stalo. Určitě dojde k dalším sporům se společnostmi, které sídlí nebo operují v Irsku a mají svůj původ v Evropě. Zajímalo by mě, jak budete dodržovat eventuální dohody mezi zeměmi. Budete jim eh, proplácet eh, peníze, anebo k tomu zaujmete rigidní stanovisko. Uvádělo se tady také o tom systému, nebo jste tady hovořil o tom systému Double Irish. Budete to i nadále uplatňovat? Děkuji, Nessa Charles, poslední řečník. Ano, dobré odpoledne, pane ministře. Jak očekáváte, že vás evropští partneři budou brát vážně, když se snažíte zdůvodňovat, že irský eh, historický a geografický kontext neumožňuje nic jiného, pokud jde o CCTB. Možná byste jim měl eh, připomenout eh, snahu eh, oddělit státní dluh a dluh soukromých společností a také vzhledem k transakcím a povaze jednání je to asi to, co byste měli. Minister. Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám všem za vaše otázky. Napřed eh, otázka týkající se eh, průmyslu nebo odvětví finančních služeb. Je to velmi důležité. Eh, je to, mm, tedy máme malou ekonomiku a um, proto je i toto odvětví malé, které zaměstnává asi 30 tisíc lidí, důležité. Uh, pokud je o Brexit, tak pak už uh, londýnská city nebude uh, součástí eurozóny a um, tamní společnosti hledají alternativní místa, sídla a um, myslím, že alternativou jsou evropská města, ale také Dublin. A um, už um, jsme obdrželi řadu žádostí o Dublin více než 100 velmi významných podniků z eh, londýnské City. Sromažďují informace o eh, případném režimu mm, eh, přesunu do Dublinu a myslím, že stejné podniky se podívají na, se dívají na Paříž, Frankfurt, Amsterdam, Lucemburg, další konkurenty. Také jsou zde podniky z USA, které Hm, po Brexitu budou ehm, se zajímat o eh, Irsko. Takže tady vidíme určité výhody, ale bez ohledu na to, eh, jaká bude dohoda s EU, eh, e hm, mezi EU a Velkou Británií, už se musíme připravovat. Vy jste se ptal na tři kroky k zamezení daňových úniků. První krok je implementovat to, na čem jsme se shodli a to by mělo být novým pravidlem v Evropě, dohodno, implementovat se na tom, na čem jsme se dohodli, protože my jsme se dohodli na mnohem vícero věcech, než jaké implementujeme. A pokud bychom to implementovali, tak by to znamenalo velký posun, velkou výhodu z hlediska vyhýbání se e, daňovým e, únikům. Pokud by platila pravidla OECD, tak daně budou odváděny tam, kde probíhá ekonomická aktivita a nikoli tam, kde se nachází sídlo nebo hlavní kancelář. A za třetí, aby byl volný tok informací. E, už na úrovni OECD došlo k pokroku ohledně výměny informací e, mezi jednotlivými finančními úřady, daňovými zprávami v rámci jednotlivých legislativ, ale jedna věc, jednu věc zdůrazňuji. V Evropě na úrovni OECD se stále zavazujeme k něčemu, ale pak to není naplňováno důsledně životem. Kdybychom skutečně implementovali to, na čem jsme se dohodli, tak bychom se značně eh, problémům vyhýbali. Pak jste se ptali také na kapitálové investice a Junckerův plán. Junckerův plán eh, se osvědčil v kontinentální Evropě, ale my, eh, myslím to v Irsku, nebudeme uplatňovat, protože vzhledem k fiskálním pravidlům naše schopnost v tomto ohledu nebude značná, ale my jsme zaznamenali pokroku s, eh, ve spolupráci mezi soukromými a veřejnými společnostmi. A čím více se přibližujeme k našemu vyváženému rozpočtu, tím více eh, možností uvážení budeme mít k využití zdrojů na eh, sektorové restrukturalizace a kapitálové investice. Takže podporujeme Junckerův plán, pokud jde o kapitál a kapitálové investice a spatřujeme v tom mnoho výhod pro budoucnost. Pan Ferbr, vy jste se ptal na to, proč pouze Irsko, ale to není pouze Irsko. Když se podíváte na to srovnání, eh, které provedli mezinárodní daňoví eh, právníci mezi jednotlivými zeměmi, tak v Evropě je několik zemí, nechci je jmenovat, každý to je zná, kde takovéto eh, zdvojené dohody platí. Irsko je tady nápadné, protože bylo mimořádně úspěšné při přitahování zahraničních přímých investic, protože je to snadné pro americké korporace, mluvíme anglicky, jsme v eurozóně a proto je to pro američany eh, na snadě. Ale skutečně tady dochází k ekonomické aktivity. Apple například eh, tam má asi 6 tisíc zaměstnanců. Ten nepoměr je v jiném ohledu. A to nepodléhá daní v Irsku. Myslím, že pan Matičelo měl obdobnou poznámku a otázku. Opět se domnívám, že když si budeme plnit naše mezinárodní závazky, tak pak tyto daňové úniky eh, se nebudou v takové míře vyskytovat. Další otázka se týká CCTB. Už jsem na to odpověděl a jsem eh, odhodlán spolupracovat s evropskými kolegy a s komisařem Moskovičem a zdůraznil jsem již, že priorita ta patří hybridní situaci, tak jak to bylo eh, v mm, jeho stanovisku a také vyřešení rozdílu mezi daňovými eh, legislativami. Já jsem mm, tady nic nezatloukal, um, ani nezatloukáme nic v Irsku jako o takovém. Spolupracujeme s kolegy, abychom dospěli k nejlepším možným výsledkům. Děkuji mnohokrát, vážený pane ministře. Byla to nesmírně zajímavá ekonomická debata. Nadnesli jsme celou řadu témat, nejenom o daních, a také jsme zaznamenali vaše odhodlání těsně spolupracovat s evropskými partnery a posílit náš nový rámec. A také jsme zaznamenali vaši zásadní podporu vůči CCTB s tím, že ještě to datum musí být upraveno a také jste pojednal celou řadu dalších témat, včetně Brexitu a našich otázek ekonomického řízení v Evropské unii. Děkujeme vám mnohokrát. Budeme pokračovat v intenzivním dialogem s vámi a vaší vládou a členy Ekofinu a tím uzavírám tuto část odpoledne a nyní bych požádal paní McIndos, aby zaujala své místo za předsednickým stolem a zahájila další téma. Děkuji.